nyní budeme hlasovat tajně o jmenování eh, Evropské komise. Jde o jmenování pana Nevena Mimici pro případ, že získá většinu. Parlament hlasuje pro nebo proti jmenování. Slovo dostane poté. Budeme hlasovat tajně. A to znamená, že bude svítit pouze modrá. Můžete hlasovat pro či proti, ale svítit bude stále jenom modré světlo. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni? Ještě jednou se ptám, zda hlasovali všichni? Končím hlasování. Pro 565, proti 64, 64 se drželo hlasování a pan Mimica je tímto jmenován. Pan Rén má slovo za komisi. Honorable Vážený pane předsedo, vážení poslanci, v s článkem 21 eh, přístupové smlouvy o Chorvatském eh, Rada konzultovala Evropský parlament a hlasování, které eh, jste právě provedli, vyjadřuje pozitivní názor parlamentu, eh, také eh, je to názor rady, že má být jmenován pan Mimica. Komise vítá tento výsledek a teď záleží na radě, aby společně s předsedou komise učinili poslední kroky Rádi bychom poděkovali Evropskému parlamentu eh, za to, že eh, zajistil, že celý eh, konzultační proces proběhl velmi řádně, účinně a že umožní komise, aby mohla plně tento proces ukončit začátkem července. Děkuji, pane komisaři. Nyní budeme hlasovat o kalendáři dílčích zasedání parlamentu v roce 2014. Nejdříve se přihlásila paní Lulink k tomuto tématu. Jen velmi stručně abych vysvětlila, proč jsem předložila pozměňovací návrh. Chci tímto informovat eh, všechny kolegy, aby eh, to bylo také legální. Mé pozměňovací návrhy jsou pouze právní a e, jde o změnu dílčích zasedání v Bruselu. Vše však musí probíhat v souladu s rozsudky v prosinci 2012 Evropského soudního dvora. Když se podíváte na návrh kalendáře, tak je tam 11 zasedání ve Štrasburku Burku, eh, přičemž ve smlouvě je jich je eh, 12. Vzhledem k eh, volbám do Evropského parlamentu je zde změna a proto zde z této změny nevyplývají žádné obtíže. Právě v tom však je problém, že rozsudek z roku 2012 zde v bodě 55 opět říká, že další zasedání nemohou být eh, zorganizována, pokud 12 eh, eh, dílčích zasedání neproběhne řádně. To znamená, že parlament nemůže říci, že 12 zasedání je příliš v roce, kdy také probíhají volby a přitom rozhodnout o dalších dodatečných zasedáních v Bruselu. Musíme se tedy rozhodnout, buď budeme mít 11 plenárních zasedání a pak nebudeme nebudeme potřebovat žádná dodatečná, anebo zorganizujeme 12 plenárních zasedání a již nemůžeme eh, tedy navrhovat eh, pak můžeme navrhovat dodatečná zasedání. Takže 11 plenárních zasedání a žádné dodatečné, anebo 12 plenárních zasedání a 13 dodatečných zasedání. To je tedy mé vysvětlení tohoto návrhu. V zájmu zjednodušení jsme tedy navrhli první řešení, ale mohli bychom také navrhnout to ono druhé. Pokud eh, toto pozměňovací návrhy nebudou přijaty, nebudou odhlasovány, pak by kalendář na rok 2014 opět se mohl stát předmětem sporu v Evropském soudním eh, dvoře. Proto, abychom zabránili eh, těmto problémům jsem si dovolila vám vysvětlit svůj pozměňovací návrh, který bychom měli odhlasovat. Je to zjednodušení. Pan předseda, děkuji paní Luling. Dámy a pánové, prosím o okamžik pozornosti. Paní Luling, já jsem naslouchal pozorně tomu, co jste říkala. Samozřejmě eh, jsme mluvili o přípustnosti tohoto pozměňovacího eh, návrhu. Dlouho jsme nad tím eh, uvažovali, také jsem ho prohlásil za přípustný. A e, to, co vy tady e, e, spojujete, o čem mluvíte, 12 zasedání, v roce 2012 to Evropský soudní dvůr z toho neučinil předmět porad v volebním roce. V roce 97 článku 33 svého rozsudku se tento soud vyjádřil k zasedání v volebním roce. A tam soudní dvůr jednoznačně konstatoval, že 11 zasedání je přípustných, protože o něch pět dní, které eh, platí jako volební dny, eh, jsou připsány k dobru parlamentu a to v tom smyslu, že v těchto letech ve Štrasburku se bude muset konat jenom 11 zasedání. A proto v takovýchto volebních let, rocích eh, dodatečná zasedání v Bruselu jsou přípustná. Toto je vyjasněno. A proto se teď také dostávám k hlasování. Kdo souhlasí s poznacím návrhem číslo 1, prosím, abyste zvedli ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to zamítnuto. A teď přecházíme eh, tak, návrhy z konference předsedů eh, tím byly schváleny. Děkuji vám. Kalendář je tímto schválen. A teď přerušíme zasedání, eh, protože bude následovat slavnostní eh, zasedání s eh, prezidentem Anibala Kavaka Silvi a všichni vás zveme, abyste se tohoto účast, účastnili. Presidente da República Portuguesa.